Vítám. Budeme pokračovat v naší práci a začneme bodem o rozhodnutí, kterým se zavádějí zvláštní programy v rámci horizontu Evropa. Je to ve věcné příslušnosti výboru ITRE a chtěla bych upozornit, že budeme diskutovat současně o dvou stanoviscích o návrhu nařízení, eh, kterým se zřizuje tento program a dále eh, se bude hovořit o zřízení specifického programu, z nějž jeden se týká, jedna část se týká dopravy. Slovo bude mít paní Virkunen a potom proběhne diskuze zpravodajů a vyjádří se také Evropská komise. Takže slovo má paní Virkunen. Eh Jakmile budete připravená, tak máte slovo. Yes, thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. My dnes budeme hovořovat o, o Horizont uh, Eh, o programu Horizont. Je to, sta, eh, je to stanovisko pro výbor ITRO a koordinátoři včera potvrdili harmonogram, takže bychom měli eh, hlasovat 15. listopadu, takže máme ještě něco před, přes jeden měsíc, abychom pracovali s tímto stanoviskem a jak bylo řečeno, jsou to technicky dvě stanoviska, ale budeme je kombinovat při té práci, protože na jedné straně je rozhodnutí o Horizont horizontu, kde je asi 200 pozměňovacích návrhů a pak je tady e, nařízení o horizontu Europe a e, tam je též velký e, počet pozměňovacích návrhů k tomuto nařízení. Několik set zajímavá otázka pro parlament je otázka rozpočtu programu Horizon Europe. Na jaře jsme chtěli navýšit o 50 tento rozpočet a mnoho eh, poslanců směřovalo k ve svých pozměňovacích návrzích k tomuto. I já jsem chtěla eh, navýšení o 50 tak jak to bylo rozhodnuto na jaře a to bude zajímavé nyní v těch diskusích s různými skupy, frakcemi a stínovými zpravodaji, jak ten rozpočet bude konstruován. Je třeba koordinovat s výrobem pro průmysl průmysl a rozpočtovým eh, výborem a s dalšími čísly a potom přijdeme s vlastním návrhem, jak tu částku rozdělit do různá odvětví. Eh, Výbor pro dopravu podporuje Samozřejmě to, aby eh, odvětví dopravo, dopravy dostalo co nejvíce těch peněz. Jsou proto i dobré důvody, protože eh, komise tam má na návrh, že 30, nebo zmiňuje, že 35% těch peněz by mělo eh, jít na boj s, klimat, s klimatickými změny a výzkum a vývoj v oblasti dopravy a v oblasti mobility v souvislosti s dekarbonizací organizací je velkým přispěvatelem eh, k tom, těm, tomu řešení klimatických eh, změn a eh, to se také objevuje a to podporováno je to v těch pozměňovacích návrzích. Dále se zmiňuje, že cestovní ruch v návrhu komise není až tak dobře zapracován v tom horizontu Evropa a je to eh, odvětví, které narůstá, ale je tady celá řada výzev a, a problémů. Je tam potřeba výzkumu a vývoje. Není to jenom tedy čistě technická věc v oblasti, trans, v oblasti dopravy. Eh, otázka eh, byrokratické zátěže. My některá ta pozmě, některé ty pozměňovací návrhy směřují k tomu, že, nemá, že by neměla být tak velká administrativní zátěž při žádostech o prostředky z programu Horizont Evropa a je potřeba zjednodušit tu správní stránku a to je jednodušší jak pro komisi, tak pro ty žadatele nebo jiné další eh, aktéry. Takže eh, to je další důležitá věc, kterou eh, je třeba zde zdůraznit. Jednotlivé členské země mají větší prospěch z tohoto programu, z programu Eh, Horizont Evropa jsou úspěšné s tím programem a některé další nemají tak velkou Mm, velký přísun těch prostředků a je potřeba po, podpořit ty členské státy a jejich žadatele, aby eh, se více účastnili a jak se účastnit eh, v budoucnosti. Ten, pro ten program mm, je však důležité to, že je skutečně založen na standardu nejvyšší kvality, excelence a je potřeba, aby všichni ty účastníci, kteří dosud nebyli ve stávajícím programu úspěšní, přesto byli čas jaksi zohledněni. Děkuji všem za pozměňovací návrhy a připomínky a těším se na setkání se stínovými zpravodají. Právě jsme dostali pozměňovací návrhy ve všech uh, překladových eh, verzích, takže budeme moci začít za- eh, pracovat na našich pozměňovacích návrhy. Děkuji. třeba i pozdravit delegaci z Alžíru, z Egypta, z Izraele, z Libanonu, z Maroka, Palestiny a z Tunisu. Ti všichni eh, pracují na tomto projektu Propojení Evropy a hlavně Severní Afrika. Děkujeme, že jste k nám přijeli a velice vás vítám v tomto výboru eh, v rámci Evropského, Evropského parlamentu. My je všechny přivítáme potleskem. Takže vy jste tedy se ponořili se do našich prací. My zrovna diskutujeme o zprávě paní Větninové o programu specifickém, který se, který se jmenuje program Horizont Evropa. A tento program stanoví eh, pole působnosti, protože se bude hovořit o klimatu, o energii, o mobilitě v dopravě. A eh, již zítra eh, budeme hovořit o tom, co a co budeme moci dělat do budoucnosti, aby eh, Evropa byla propojená a aby mohli financovat pilotní projekty. Takže pěkně nás vítám a budeme pokračovat naší diskuzi a předám slovo paní Brisové, která bude hovořit za socialisty. Paní Ušová, eh, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tak, jak jsem již zmínila při představování zprávy, podporujeme linii paní zpravodajky do velké míry. S velkou podporou mé skupiny jsem se věnovala především následujícím oblastem. Je důležité, abychom zjednodušili eh, přísun prostředků z horizontu, aniž bychom se ovšem dotkli principu excelence. Chtěli bychom toho dosáhnout zejména zjednodušením administrativních postupů. Eh, to by prospělo malým a středním partnerům a abychom zabránili regionální koncentraci a nerovnováze, ehm, pokud jde o nedostatek ženských výzkumnic, chceme, aby členské státy nabízeli eh, určitá podpůrná opatření. Navrhli jsme zvýšit celý rozpočet, zejména tak, aby i sektor dopravy získal více prostředků. Pokud jde o zapojené třetí země, je pro nás důležité, abychom měli dostatečnou míru ochrany údajů. Je to kritérium, které musí být eh, uplatňováno, jde o Mm, to, že to podpoří eh, obchodní tajemství eh, evropských podniků, výsledků výzkumu a také zneužívání dat. Samozřejmě je to tak, že všechny partnerské země eh, nemají, pokud jde o akceptovatelná pravidla pro ochranu dat, dostatečné standardy. A e, my chceme, aby tady ty dohody, které budou přijímány, byly jasněji, e, aby ty podmínky proto byly jasně definovány a aby tady byla jistota pro subjekty. Jsme si jisti, že naše návrhy budou v souladu se směřování paní zpravodajky. Těším se na nalézání kompromisu. Je důležité, abychom jako TRAN táhli za jeden pro vás a vystupovali jednotně, e, tak aby kolegové z ITRE zohlednili naše návrhy. Těším se na spolupráci práci a na jistě dostatuj, dostačující pozměňovací návrhy, které budou předkládány. Děkuji. Merci beaucoup, Děkuji, paní Prostové. Paní Gezerin Messner, máte slovo. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za Alde, paní zpravodajce. Já myslím, že se zcela shodneme, pokud jde o toto stanovisko pro výbor ITRE. E, my bychom samozřejmě chtěli snížit administrativní zátěž, to jste říkali. Chceme také zaměření na ten nejvyšší standard kvality. Chceme se zaměřit na to, aby náš průmysl byl na čele chceme se zaměřit na nezbytnou kvalifikaci a profesní vybavenost v oblasti inovací a výzkumu. Takže ve všech těch, těch, vedle všech těchto věcí, a to je jedna strana mince eh, těchto eh, mých pozměňovacích návrhů, ale já bych eh, ráda rozšířila to, Eh, aby tam, protože jsem zastáncem vždycky i eh, těch otázek výzkumu oceánu a moří, zařadila i oceány a moře, protože to eh, tady zatím nezaznívá. Rybářství, akvakultura, námořní politika, to bych ráda doplnila zde i na úrovni ITRE. Já se snažím to prostě zapracovat, kde je to možné a doufám, že paní zpravodajka jako Finka toto, toto podpoří. Pak bych také chtěla pro tento klastr více peněz, 10 miliard a já bych ráda navýšení na 16. Takže když je to klastr eh, přírodní zdroje a více peněz, tak to vždy navrhuji do úvodních ustanovení i do vlastních eh, eh, bodů. Mm, takže je to několik pozměňovacích návrhů, ale to je vše. Děkuji. Děkuji, paní Meissnerová. Pane Delonde, máte slovo? Děkuji. Včera IPCC přišlo s průlomovou zprávou, která byla připravena eh, vědci v oblasti klimatických změn a naléhavost těchto klimatických změn. BBC s tím to shrnulo eh, do tří slov. Je třeba jednat nyní, protože jinak jste idioti. Takže já myslím, že bychom toto měli navázat na Horizont Europe a je potřeba činit skutečně více, abychom v oblasti inovací eh, eh, se přizpůsobovali změnám, které jsou nevyhnutelné nebo jsou již zde. V tom eh, předchozím programu jsme na klima věnovali projekty, ale ukazuje se, že o 5% to nebyla ta položka naplněna a to se týkalo všech projektů, které měly zmírňovat klimatické změny. Takže my bychom měli udělat dvě, tři věci. Za prvé navýšet ty navýšit o 50 eh, projekty na klimatické změny, eh, potom eh, přísnější dohled na to, aby se skutečně ty peníze na to daly a za třetí, aby všechny projekty věnované klimatu skutečně zmírňovaly klimatické změny. Je potřeba to učinit, abychom skutečně naplnili sliby a abychom využili ten inovativní potenciál. Děkuji pane Dalunde, a připomínám, že v tomto výboru eh, nemáme žádné idioty. Se v srovnání s novinářem eh, BBC, kteří říkají, že je třeba eh, tedy jednat hned, nebo bychom byli idioti. Ale my tady máme všechny zodpovědné lidi, kteří všichni pochopili, že to Eh, oteplování klimatické je důležité a my musíme udělat všechno pro to, aby to byla naše priorita a aby se objevovalo v transverzálních projektech. Paní Kilonen, paní, máte slovo? Děkuji, paní předsedající, kolegové. Děkuji Heně, paní Virkunen, zpravodajce, za její nápady a za ty pragmatické eh, návrhy, které přek kvapivě, jako Finka velmi vítám. Myslím si, že rovnost mezi členskými státy je klíčovým prvkem eh, zde a myslím si, že když hovoříme o klimatických změnách a ohledech na životní prostředí, tak bychom měli činit vše pod záštitou pařížské dohody eh, a uvědomit si, že je potřeba změnit myšlení i změnit naše konání většinou u těchto programů, a to mi dělá eh, starosti, máme sice dobrý systém, ale malé a střední podniky nemají k těm programům tak dobrý přístup. A myšlenka snížení byrokratické zátěže určitě by pomohla malým a středním podnikům. A pokud by eh, těm eh, malým a středním podnikům se dostalo větší větší podpory, aby se mohly třeba spojovat s dalšími malými podniky, vy, eh, pro, propojovat různé způsoby dopravy a různé eh, modality eh, dopravy a různé firmy. Hovoříme o té multimodalitě hodně, ale zatím to vůbec nefunguje. Doufám, že někdy to fungovat bude a doufám, že bych, a doufám, že se nám podaří udělat něco k posílení té multimodality. A pokud je o ta partnerství, propojování různých věcí, různých druhů a typů, eh, stejně jako eh, kolegyně paní eh, Meissner pro pojovat všechny myšlenky, doprava, potraviny, um, Eh, oběhová ekonomika a eh, zajiš, vytvářet nebo dosahovat takových eh, změn v, té, v našem mm, světě, že to bude zohledňovat právě i ohled na klimatické změny. Tolik krátce z mé strany a těším se na spolupráci. Děkuji. Merci Děkuji a paní Kinonenové. Já se nyní obrátím na Evropskou komisi která by se měla vyjádřit k tomuto programu Horizont a já dám slovo paní Roberti Zoby. Máte eh, slovo? Děkuji za eh, tu možnost eh, aby se komise vyjádřila eh, a sdělila svá stanoviska. Je tady celá řada věcí, které byly zmíněny jednotlivými stínovými zpravodaji a ty považujeme i my za velmi důležité a také se myslíme, že se dobře v eh, návrzích eh, odrážejí. Je to, jsou to cíly dekarbonizace, potom rozdělení do těch tří klastrů, to znamená systém systéma, systémový a systematický přístup k naplnění těch cílů a potom ty jednotlivé typy aktivit, takzvané action lines, které všechny směřují k snižování emisí a obecně Mm, znečišťování. Ten cíl 50%, který zde byl zmíněn, je cíl, který byl již e, energetickým programem a transferovým programem naplněn u Horizontu 2020, ale e, u jiné programy, které nejsou tak relativní pro, e, relevantní pro klima, jako je jako některé jiné eh, je potřeba i ty si uvědomit, že tam jsou v tom eh, horizontu 2020 a nemají takový dopad na životní prostředí. Cestovní ruch je důležitý, není asi dobře reflektován a bereme tedy v potaz ten návrh, aby zde bylo propojení transportní, dopravní mobility a cestovního ruchu, jasné, pro, jasná propojenost. Zjednodušení tady komise má eh, zájem rozvíjet to, co se již začalo v horizontu 2020, a tedy zjednodušit a, a přístup, k těmto, přístup k těmto programům. Rozšíření záběru, to tady také bylo zmíněno a myslím, že se tady pokoušíme o vhodnou rovnováhu eh, mezi tím naším návrhem, tedy rovnova- v tom našem návrhu, tedy rovnováhu mezi tím zajištěním té excelentní kvality, ale zároveň eh, snahou eh, mm, zajistit rovnější účast členských států, protože ta tady, jak bylo řečeno, pokulhává. Tolik z mé strany, děkuji. Merci beaucoup. Děkuji abychom uzavřeli tu diskuzi. Paní Verkonová, paní zpravodajka, máte poslední slovo. Děkuji. Já již nemám příliš mnoho, co bych k tomu dodala. Chci všem poděkovat za vyjádření a poděkovat také komisi a nyní je potřeba, abychom se pustili do práce se stínovými zpravodaji a máme tady eh, dobrou možnost dosáhnout zajímavých eh, výsledků, protože ty cíle určitě máme společné a ta zpráva by měla být eh, odhlasovaná v listopadu ve Štrasburku. Děkuji všem, kteří budou předkládat ty pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku. Děkuji, paní Merkne. Připomínám, že eh, v úterý 11. Eh, září se řekla paní předsedkyně, asi se spletla října v 15 hodin, je eh, lhůta na předkládání pozměňovacích návrhů. A nyní tedy budeme diskutovat o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a o ochraně cestujících ve vozidle a nechráněný účastníků silničního provozu. Je to e, výbor IMCO a náš zpravodaj je pan Stenburg. Dobrý den. Máte slovo? Pan Wiltenburg. Děkuji, paní předsedající. Pokud jde o zlepšení bezpečnosti na evropských silnicích, to patří k největším výzvám tohoto výboru i mém osobně. A jako zpravodaj IMCO, který má na starosti nařízení o všeobecné bezpečnosti, jsem vděčný za práci, kterou odvedl dosud pan Koch, která, práci, která se týkala posílení bezpečnosti aut. Na, na, na, vítám tedy ten návrh, který zde máme, protože úmrtí na silnicích je důsledkem lidského pochybování a myslíme si, že bychom měli zabránit vzniku těchto, nebo k tomu, aby docházelo k těm úmrtím. Ty nové bezpečnostní prvky mají eh, možnost zlepšit bezpečnost, protože eh, brání právě těm lidským chybám. Abych jmenoval jenom několik, je to jednak asistent rychlosti, eh, rozeznání eh, překážky, eh, nouzové br- brždění a udržení se v dané jízdním, daném jízdním pruhu. Tyto věci potom mohou připravit automobilový průmysl na právě bezpilotní autonomní řízení. Tady je několik bodů, které by měly být v tomto nařízení eh, zachovány. Bezpečnost by měla být po celé Evropě eh, u všech vozů bez ohledu na typ vozu a nebo u eh, luxusnost vozu. To znamená, všechny nové vozy by tomu měly podléhat. Za druhé, zpracování osobních údajů musí být v souladu s GDPR. Stávající návrh není dostatečně konkrétní a měl by nabídnout konkrétnější pojistky, zejména pokud jde o zaznamenání údajů z jednotlivých událostí nebo jednotlivých eh, eh, nehod E, v souvislosti s otázkou k přístupu k datům. Bezpečnostní prvky, které nelze vypnout, musí být testovány před implementaci a jejich zralost musí být e, za, e, za, zaručena. Například ten inteligentní kontrolor rychlosti musí být dobře nastaven, pokud ho chce řidič vypnout. Vedle toho je třeba přizpůsobit infrastrukturu na silnicích, tedy dobrou kvalitu, jejich dobrou kvalitu a odpovídající úroveň. Vozidla zároveň musí být finančně dostupná. Z pohledu spotřebitelů je důležité, aby tyto prvky byly jasné a spotřebitelsky e, přátelské, protože toto je součástí naší politiky. Je potřeba, aby všichni uživatelé toto vzali za své a tím posílili bezpečnost aut v Evropě. Děkuji za e, e, pozornost pozornost a těším se na spolupráci s, eh, s, s ostatními zpravodaji. Děkuji. A nyní dám slovo panovi Vykorpovi. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený eh, kolego, pane Van Miltenborku, děkuji za velmi solidní stanovisko, které je pro nás dobrým východiskem pro nadcházející práci ale nebyl si příliš ambiciózní. Nebylo to ani potřeba. Souvisí to asi s tím, že jsi spokojený s návrhem komise. Já tvou spokojenost sdílím a proto bych i já chtěl Evropské komisi velmi poděkovat, protože téměř všechny návrhy, eh, které byly v mé eh, zprávě o bezpečnosti vozidel, pokud to o lidské životy, eh, většinu těch návrhů převzali. A to ukazuje, že jsme na správné cestě. Po této cestě bychom měli i nadále kráčet společně. Ta cesta povede k tomu, že budeme sice navrhovat nové zaintegrování inteligentních asistentů rychlosti, ale bude se to týkat pouze takových případů, kde to velmi přispěje e, k zvýšení bezpečnosti a nebude to příliš zvyšovat cenu vozidel. Povedlo se právě toto identifikovat. A jinak bychom se měli, jinak bychom, kdyby se ta nová vozidla příliš zdražila, přispěli k tomu, že by stará vozidla zůstala na trhu déle. Potřebujeme ty asistentní systémy opravdu nalehavě, protože bezpečnost na silnicích by neměla být pouze otázkou finančních možností občanů, měl by to být evropský standard. Ovšem, i pokud jde o tento dobrý návrh komise, musí být na některých místech upraven tak, aby z toho syrového diamantu se stal skutečně vybroušený diamant. Eh, všichni eh, známe čísla, víme, kolik tisíců eh, mrtvých bylo minulý rok na evropských silnicích, 35 tisíc smrtelných zranění a e, my si tady musíme uvědomit, jak je důležité, abychom s ohledem na to bezpečnost vozidel zlepšili. I dobří řidiči potřebují někdy nějakého neviditelného spolu cestujícího ve formě toho e, inteligentního asistenta. Pokud jde o pozměňovacích návrh, pozměňovací návrhy, budu je předkládat, abychom ten diamant skutečně vybrousili. A musíme si odpovědět na několik otázek. Za prvé, jsou ty systémy asistent eh, mm, inteligentní asistence eh, vypnutelné? Měly by takové být? A pokud ano, tak které? A jakým způsobem by k vypnutí mělo dojít? Pokud eh, bychom všichni, jenom proto, že nás ten signál štve, mohli eh, ty systémy vypnout, tak by to samozřejmě k ničemu nevedlo. A další věc je, jestli by eh, měl mít větší kontrolu eh, řidič nad situací, jestli by měl mít možnost převážet nad tím systémem. Já bych řekl, že by to tak mělo být, protože řidič by měl mít možnost udělat věci, které zabrání nehodě, i když jsou v rozporu s tím systémem a uvidíme, jak to bude následovat. Zatím se těším na spolupráci, eh, při které budeme vybrušovat tento diamant, tak aby v budoucnosti bylo vše opravdu eh, dokonalé. Děkuji paní Sehnalová. Děkuji eh, za slovo a i já děkuji panu zpravodaji za předloženou zprávu, kterou považuji za velmi dobrý základ pro naši další práci. Souhlasím se základním pohledem pana zpravodaje, že úkolem těchto systémů je v prvé řadě přispět k dalšímu snížení dopravních e, nehod, těch smrtelných tedy a závažnosti tam, kde je jedním z významných faktorů lidská chyba. Samotný návrh nařízení komise obsahuje skutečně řadu dobrých prvků, které podle mého názoru mohou výrazně přispět k lepší bezpečnosti vozidel s cílem zabránit lidské chybě, která předchází dopravním nehodám, anebo zmírnit jejich následky. Důležitým předpokladem pro úspěšné zavádění navrhovaných opatření je jejich akceptace ze strany řidičů. Řidiči by měli nové bezpečnostní systémy všeobecně uvítat jako pro sebe eh, pomocné, ulehčující prvky, nikoliv je vnímat jako další povinně stresující faktor při své jízdě. Totež platí i v případě ochrany osobních údajů. A podle mého názoru je toto jedna z klíčových věcí návrhu, kterou musíme vzít rovněž v potaz. Je nepochybné, že tam, kde jsou systémy závislé na skutečně fungující infrastruktuře, je nezbytné tuto záležitost rovněž zohlednit. Nemůžeme dovolit, aby dobře míněné prvky z důvodu nedokonalé, nedostatečně či špatně udržované infrastruktury opakovaně selhávaly ve své funkci. Jsem připravena eh, spolu s kolegy vést diskuzi o době zavádění jednotlivých opatření, stejně jako například o možnosti způsobu jejich aktivace. Eh, těším se ale určitě na spolupráci se všemi kolegy a věřím, že pro výbor pro vnitřní trh připravíme ambiciózní stanovisko, které svým obsahem naváže na zprávu kolegy Kocha z loňského roku, která tomuto legislativnímu návrhu komise předcházela, kterou kolegové eh, již zmínili, tedy že budeme brousit ten předložený surový diamant. Madame Kilonen, la parole. máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, děkuji vám za vaši práci na návrhu stanoviska. Samozřejmě musíme rozumět tomu, že nemusíme vycházet od, bohu, od bodu nula, protože e, tady v minulosti toho již bylo mnoho e, odpracováno, ale teď samozřejmě musíme na té bezpečnosti ještě zapracovat. Zároveň ovšem musíme také se držet myšlenky nízkoemisní mobility. E, to je něco, co spolu úzce souvisí, bezpečnost a e, nízkoemisní doprava. A já také velmi e, často uvažuji nad inteligentními asistenty, které se objevují v mnoha typech dopravy stále častěji, zejména v silniční dopravě. ty systémy, pokud jsou snadno použitelné, tak eh, by lidé eh, neměli být eh, vystrašeni tím používáním, neměli by se ho bát, měli by věřit v to, že je to bezpečné. A když si nad tím tak přemýšlím, tak mám pocit, že velmi často používáme systém TBS, kdy když nemáte internet v automobilu, tak potom můžete ty věci posílat a můžete důvěřovat v to, že dostanete dobrou informaci. Takže velmi často máme um, ta stará vybavení a na ty nové si musí uh, klienti zvykat a um, samozřejmě musí to být snadno pochopitelné. Myslím si, že nemám více co dodat. Budeme na tom dále pracovat a že vypracujeme dobré stanovisko pro IMKO. Děkuji. Děkuji, paní Kinanova. A nyní bych si vzala slovo, protože si myslím, že to je jedna ze zpráv, eh, na kterou eh, se soustředíme, protože bezpečnost je naše priorita. Je to priorita, protože eh, ty údaje jsou opravdu hrozné. 25 tisíc v loni bylo mrtvých a 26 tisíc 26 tisíc osob, které ztrácejí svůj život na silnicích každý rok, to je příliš vysoké číslo. Eh, jedna, eh, jeden člověk, který zemře, to znamená sedm zraněných. A ty jsou zranění, zranění velice těžce. A to je mnoho, mnoho lidí. Čili je na čase, abychom řekli, že musíme reagovat a přijmout opatření, která budou E, účinnější, protože musíme dosáhnout toho cíle, který jsme si přece vzali. A jsou to tedy, je to tedy cíl e, nulová úmrtí. Čili ten, ten první zpráva pana Koraje byla skvělá. A já si ale myslím, že když hovoříme o bezpečnosti na silnicích, tak je třeba mít globální vizi. E, bezpečnost na silnici ta je závisí na řidičích, na infrastrukturách, na ale na všech opatřeních bezpečnostních, ať už jsou aktivní, pasivní, eh, a na každém úrovni to musí být, tedy ta úroveň bezpečnosti co nejvyšší. Já se domnívám, že členské státy by měly dělat účinné kontroly a pravidelné kontroly na silnicích. a hlavní mm, příčiny nehod my víme, že eh, je to co? Víme to, je to rychlost. Je to přílišná rychlost, která je nepřiměřená, která je příliš velká. A jsou země, eh, které proti tomu postupují, například Francie, která zanesla eh, omezení rychlosti na 80 km na, kterých, na některých úsicích silnic. Myslím si, že my bychom měli eh, takhle zdůraznit to, že zítra bude třeba zaprvé, jak to řekl pan Kaldon ve svém ve své zprávě. Měli bychom stanovit, že budou kontrolovány vozidla kategorie MAMA, potom, že bude důležité kontrolovat nejenom, eh, nejenom vozidla, eh, ale i řidiče, ti, kteří eh, by měli mít oddechovou pauzu při řízení na dálku. A pak je třeba stanovit společná pravidla aby existovaly například přednostní koridory pro sanitky, což je velice důležité, to bychom měli potrvat. A je třeba vyžadovat, aby se uskutečnili takhle eh, bezpečnostní opatření pro elektrická, eh, elektrické, no, pro elektrická vozidla. To je to, co musíme dělat. Já si myslím, že dnes je pravda, že technologie eh, se neustále vyvíjí, vy jste to řekli. Mm, máme zde technologickou digitální revoluci, ta eh, nám rozhodně pomůže, ale musíme také věcem předcházet. Když nebudeme předcházet, tak jak říká zpravodaj o této, zpráv, této zprávě, tak eh, ty autonomní vozidla eh, tam budou muset být také nějak regulována. To je opravdové téma, protože když se nebudeme zabývat kyberbezpečností, cyberbezpečností, tak budeme pozadu, jak, se, jak k tomu budeme přistupovat. Nebudeme mít přístup k údajům, když nebudeme mít plán k otevřeným datům, jako, jak se dostaneme k těmto údajům. Nemůžeme hovořit o bezpečnosti, když se nesoustředíme na sankce, na zodpovědnosti. Kdo tedy je vlastně zodpovědný za nehody na silnicích? A nakonec bych řekla, že a co se té digitální revoluce týče, bude třeba rozšířit instalace těch, eh, instalace těch systémů e-call elektrického eh, varování, protože nejedná se jenom o vozidla, ale jsou to mm, auta, ale i motorky a autobusy. Je to tedy systém, který na to všechno je potřeba ten systém připravit. Například také eh, je potřeba mít systém na všech úrovních a nakonec i, eh, i ta opatření, jako jsou například bezpečnostní pásy nebo reflexní zařízení, to všechno tam patří. To jsou eh, fenomény, které v těch nových systémech nejsou ještě ošetřeny. A je třeba toto všechno předjímat. Předjímat, abychom mohli vylepšit tuto bezpečnost na silnicích jak vy říkáte, je třeba také vylepšit signalizaci na silnicích, aby na eh, silnicích, na povrchu silnice byly značky dobře eh, čitelné, aby to lidé viděli a je třeba také, abychom měli ty inteligentní systémy, abychom eh, měli tu představu, že je třeba respektovat určité hranice, hranice rychlosti. Ta rychlost Eh, záleží také na způsobu, jakým řidič eh, řídí. Co to znamená? Znamená to, že vaše zpráva se musí také podívat na to, že je třeba vychovávat k té bezpečnosti na silnicích. Je to také věc občanské, občanské povinnosti a to si myslím, že tam trochu chybí. Ta, ta občanská povinnost v té bezpečnosti, ta je velice důležitá. Všechno nebezpečí eh, musíme umět identifikovat, abychom je mohli, mohli předcházet. A nyní pan Vříň, vítáme vás v našem výboru a vy nám řeknete, co si myslí Evropská komise o tomto projektu. Dávám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit anglicky. Děkuji. Děkuji za zdůraznit Komise bych chtěla zdůraznit, že tady bylo mnoho různých vystoupení a zpráva pana Kocha a, další věci, které přiměly komisi k tomu, aby přednesla tento návrh. Myslíme si, že je ambiciózní a je pravda, že se klade důraz na technologie a usilujeme o řešení eh, faktoru lidské chyby. Ovšem vnáší se do toho i eh, takový ten zdravý lidský rozum. Eh, chceme tedy mít přímé vidění pro kamiony. Tady je tento požadavek pro osobní automobily, ale pro kamiony je tam vlastně pouze požadavek nepřímého vinění, vidění s pomocí různých zrcátek. Takže my tam vnášíme tuto novou věc, abychom eh, chránili ty nejzranitelnější články dopravy, jako jsou cyklisté a nebo chodci. A novým designem kabin kamionů, eh, těžkých nákladních vozidel, bude řidič schopen mnohem, eh, mít mnohem lepší přímý pohled a výhled a bude mít přímý oční kontakt třeba s cyklisty a chodci. To není věc nějaké špičkové technologie, ale může to zachránit mnoho životů. Myslím si, že tady bylo nadneseno mnoho různých aspektů a já bych pouze dodal, že sdílíme to, co tady zaznělo. Samozřejmě, pokud jde eh, o na zachytávání dát, tak ano, tady je koncept ochrany údajů a my bychom vás chtěli ujistit, že to, co chceme dosáhnout, je eh, omezit to nahrávání dat pouze eh, na účely datové analýzy. Nemá to být eh, něco, co by se dotklo toho obecného nařízení o ochrany dat. A samozřejmě budeme podporovat jakékoliv návrhy, díky kterým by bylo možné tu formulaci ještě vypilovat, tak aby tady opravdu byla ta jistota, že to nebude zneužíváno pro jiné účely. Samozřejmě, že je potřeba dosáhnout správné rovnováhy, možná, že bychom se neměli snažit příliš mnoho věcí, které se týkají technické stránky, ošetřit v nařízení, to je věc sekundární legislativy, ale myslíme si, že ten princip by měl být ještě více zdůrazněn. Pokud jde o některé bezpečnostní prvky, jako jsou například eh, inteligentní asistenty rychlosti, tak se tady pravděpodobně shodneme na tom, že to není vždy zcela spolehlivé a je pravda, že spolehlivost tohoto systému v současnosti velmi závisí na dopravních značkách a také na digitálních mapách, které nemusí být vždy zcela aktuální. A to je také důvod, proč komise nenavrhuje, aby eh, tyto systémy nemohly být eh, jaksi um, eh, pře- převáženy řidičem nebo Mm, že by řidič do toho nemohl zasáhnout. My chceme, aby řidič měl tu možnost zasáhnout v případě, že si bude myslet, že systém eh, nefunguje správně. A um, nebo bude možné také změnit eh, nebo mm, ředitele, než je ten limit dosavadní. To jsme udělali proto, protože si myslíme, že ten systém nemůže, nemůže být vždy stoprocentně spolehlivý a také jsme chtěli eh, aby řidiči více akceptovali ten systém, protože pokud máte nějaký systém, který neustále na vás pípá a vy, náte, vy nemáte možnost ho vypnout, tak samozřejmě eh, budeme mít problém s akceptabilitou, takže jsme chtěli něco udělat i tím směrem. S komisí tedy naše komise velmi úzce spolupracuje s DG Move, tak aby, pokud je o návrh o silniční infrastruktuře a, a eh, řízení bezpečnosti se řešila také otázka označování silnic. My chceme mít tady takový obecný přístup eh, k těm bezpečnostním prvkům eh, a i k infrastruktuře. To vše chceme zohlednit. Myslím si, že to by pro tuto chvíli stačilo. Jen vám závěrem ještě poděkuji za podporu. Děkuji a eh, závěr, pane Volmejte, máte slovo. Děkuji za vaše vystoupení. Myslím si, že kompromisu dosáhneme bez problému, protože se tady velmi shodneme na mnoha věcech. Pouze bych zareagoval na to poslední, souhlasím s komisí, že bychom vždy měli mít na paměti nejen, jak to akceptuje veřejnost, ale i okolnosti, které někdy mohou eh, si vynutit takovou situaci, kdy řidič eh, rozhodne za ten systém. Například eh, letos zde došlo k požárům, lesům a tam je třeba potřeba velmi rychle v některých případech opustit to prostředí a tam je to důležité pro to, aby vy jste byli v pořádku, i vaše rodina, lidé, kteří jsou vám blízcí a to je samozřejmě vždy důležitější než rychlostní limity. Takže tady opravdu musíme k tomu přistupovat s s tím zdravým selským rozumem a někdy musí být možnost ten systém prostě vypnout a řidič musí být zohledněn více a jeho rozhodnutí. Jinak si myslím, že ty věci, které tady zasněly, budou snadno uh, zapracovány do kompromisu. Um, já vím, že i na IMKU uh, jsou kolegové také velmi aktivní, je tam mnoho různých stanovisek a já si myslím, že to naše stanovisko potom bude také přínosné. Děkuji, připomínám vám, že eh, 18. října v poledne do té doby můžete předkládat návrhy. A nyní budeme pokračovat a to následujícím bodem a to je návrh směrnice, která se týká eh, hromadných jedná se o ochranu spotřebitelů, kolektivní zájem spotřebitelů, hromadné žaloby na ochranu. Takže je, máme tady našeho zpravodaje, to je pan Mejer, čili máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych chtěl nejprve uvést, že tuto směrnici, kterou komise navrhuje, vítáme, a to zejména proto, že tato směrnice nabídne občanovi přiměřenou právní ochranu. Tato směrnice o hromadných žalobách, za kterou je věcně přístupný výbor Jury a my k tomu můžeme předložit stanovisko, nezasahuje do existujících mechanismů eh, přílohy 1 eh, té uvedené směrnice. Je to spíše nástroj pro eh, usnadnění uplatnění pro spotřebitele, tedy aby se lépe uplatňovalo to, co již existuje. To musím vyzdvihnout, protože já vždy chráním spotřebitele. I v minulosti jsem během své kariéry se s tím často zabýval. A pokud jde o trestná řízení, nebo pardon, o sporná řízení, tak e, mm, tam se to ponechává na členských státech, zda připustí hromadnou žalobu nebo ne v té které oblasti. V duchu ochrany spotřebitele je to podle mě velmi nezbytné, aby se odvětvové směrnice co nejrychleji přepracovaly a zaktualizovaly a aby se přizpůsobili vývoji na trhu. To platí zejména, a já si myslím, že tady se jistě shodneme, že to platí zejména tedy pro směrnici o ochraně pasažérů v letecké dopravě. Nesmí se Ehm, tedy tady odvádět pozornost od toho, že tato směrnice o ochraně cestujících v letecké dopravě už měla eh, být eh, naléhavě eh, připravena. A samozřejmě to nemá sloužit k tomu, aby se outsourcovaly některé veřejné úkoly, třeba trestně právní řízení. Tyto úkoly rozhodně nemají být svěřovány soukromým subjektům. A velice důležité a já si myslím, že tady se na našem výboře jistě shodneme, nesmí existovat pobídky pro to, aby proti podnikům probíhaly nějaké vyděračské postupy nebo kroky. K tomu ta směrnice jistě nesmí přispět. Ehm, musí to být eh, pro společnosti přínosné. A pak ehm, eh, jsou tady ještě nějaké věci, které by měly být ošetřeny tak aby v návrhu, v těch příslušných pozměňovacích návrzích to bylo správně reflektováno. V těchto věcech je potřeba tedy text vylepšit. Definice kvalifikovaných zařízení. Tady je potřeba eh, předpoklady úžej vymezit a podmínky pro trvání té hromadné žaloby eh, musí být eh, vysledovatelné a pochopitelné takový ten opt-in systém, za druhé, tady je potřeba, aby to odpovídalo ehm, tady evropskému systému. Hromadná žaloba musí vždy probíhat pouze za souhlasu spotřebitele. Za třetí, financování kvalifikovaných zařízení. Financování ehm, nemá být ehm, za podpory eh, státní, za státní podpory. Za čtvrté, eh, honoráře pro eh, obhájce. Tady by rozhodně to nemělo přinášet nějaké pobídky pro sporná řízení. A za páté, možné kompenzace by neměly přesahovat rozsah těch opravných opatření a mm, nemělo by se tady zohledňovat individuální žaloby, tak podobně jako tomu, jak se to děje v USA. Děkuji, pane Meyer, za vaše návrhy a za vaše slova. A předtím, než se pustíme do rozpravy, tak bych mezi námi chtěla přivítat pana Alila Latifová. Vy jste předsedou do, eh, dopravního výboru bulharského parlamentu a my bychom vám tí, s tímto chtěli přivítat na našem výboru. Eh, děkuji, že jste mezi nás přijel. Eh, můžete sledovat naše práce. A nyní eh, přistoupíme k diskuzi. Trochu jsme se spozdili, takže minutka pro každého, pan Marinesku. Ne, Prvé bych chtěl poděkovat zpravodaji za stanovisko. Já bych chtěl se podívat podrobněji eh, na některé problémy. My jsme zde ve výboru pro dopravu a dnes jsme i hlasovali o právech eh, cestujících. Podle mého soudu eh, to bylo kvalitní, byl kvalitní návrh. Jsou i další nařízení, které se týkají bezpečnosti cestujících, a to hlavně v oblasti letectví a v námořní dopravě. Já si myslím, že je třeba se podívat dobře i na tu přílohu, která e, vlastně je používaná na směrnici, protože je možné, že při špatném uplatňování by mohlo poškodit zájmy spotřebitelů. Pokud spotřebitelé eh, mohou být očkodněni, eh, očkodněni například leteckými společnostmi, které nerespektovaly jejich práva, tak já si nejsem jist, nejsem si jistý, že by to takovouto kolektivní cestou šlo. Podle mého soudu je třeba to zvážit a možná by bylo třeba se podívat znovu na ten seznam v příloze. Děkuji, pane Marinesku, paní Foster. Děkuji, paní předsedající, a děkuji panu zpravodaji. My však máme velmi zásadní eh, výhrady, pokud jde o tuto zprávu. My se domníváme, že tady je možnost zneužití, že je to matoucí pro spotřebitele, že to povede ke chaosu v právnímu systému. My již máme nařízení 261, které se týká dopravního odvětví. Dnes jsme také odhlasovali práva cestujících a může to vést ke střetu takže si nemyslíme, že eh, by to mělo spadat do rozsahu působnosti. Dva nebo tři body ještě tedy navíc, i když jsem toto řekla. Eh, jednak ty skupinové žaloby bez znalosti na straně spotřebitelů, eh, to znamená, že ti spotřebitelé nevědí, že jsou vlastně zapojeni do skupinové žaloby, pokud vyhrají ten spotřebitel nikdy se nedozví, že to, je, to může být malá částka a ta může zůstat tím nějakým kvalifikovaným subjektem, co to je. A pokud prohrají, znamená to, že ten spotřebitel, který se neúčastnil té eh, eh, eh, hromadné žaloby, protože měl jít cestou opt-outu, bude muset něco zaplatit. Navíc se vůbec nedefinuje, co je ten kvalifikovaný subjekt. má to být nějaká nezisková organizace, ale neziskové organizace. Eh, to neznamená, že to jsou firmy, které mají eh, nulovou nulu na, ve, své, ve svých účetních dňách na konci roku. Tady to, jak se vykládají neziskové organizace, je různé ve všech členských státech, takže ani tady eh, není úplně jasno dva nebo tři body. Rozhodně to není dobře promyšleno a bude zajímavé, co s tím právní výbor učiní. A ještě jedna věc. Ty kvalifikace kvalifikované subjekty a nevíme, kdo to je. To by ty by mohly získávat veřejné prostředky, takže jsou to subjekty, které mohou získávat veřejné prostředky, takže vlastně daňový poplatník platí za něco, co s ním vůbec e, nesouvisí. Takže mě máme velké výhrady a bude mě zajímat, co k tomu řekne komise, ale myslíme si, že to nijak neposílí práva cestujících, určitě ne tedy v, e, v, v cestování. Paní Meissner. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu eh, chvíli v Němčině, protože bych chtěla výslovně poděkovat za zmínění cestujících v letecké dopravě. Víme všichni, že eh, už to dávno eh, mělo být eh, připraveno a teď budu hovořit anglicky, protože hovořím za paní Mittenburg, která už musela eh, Teď budu mluvit za Matiase, za kolegu. Chci poděkovat za návrh stanoviska. Je to důležitá oblast, která může posílit práva spotřebitelů tím, že modernizuje právo u stínový. Zpravodaj v MKU jsem již o tom hovořil a je jasné, že parlament musí velmi kriticky vyhodnotit podpořit návrh komise, je potřeba zajistit, aby tato směrnice směřovala k minimální harmonizaci a měla by být navíc k stávajícím mechanismům nápravy v členských státech. Souhlasím s tím, že je důležité, aby kvalifikované subjekty byly zcela transparentní, pokud jde o zdroj financování a tudíž by to mělo být podle článku 4 jedno z e, kritérií výběru těchto kvalifikovaných subjektů. A deklaratorní rozhodnutí rozhodnutí, které je obsahem článku 6, by mělo být používáno pouze ve výjimečných situacích, a musíme dbát na to, aby se nestalo standardem, aby, eh, aby to nebylo eh, opakované, běžné. Eh, komplikované případy, které se týkají eh, mnoha spotřebitelů, vyžadují dobrou eh, koordinaci. Článek 16 hovoří o možných přeshraničních takovýchto žalobách. Je potřeba lepší, lepší koordinace pro tyto kolektivní žaloby a těším se na další spolupráci. Děkuji. Merci beaucoup, Děkuji. Pan Tilar, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu Majerovi za práci na tomto návrhu stanoviska. Já se domnívám, že nedávná Dieselgate a také skandal Ryanairu a rušení letu Ryanairu eh, ty ukazují, že je potřeba posílit spotřebitelské skupiny v tom, aby mohly se obrátit eh, kolektivně eh, proti těmto velkým poskytovatelům. A u přeshraničních služeb je to ještě horší. Z důvodu transparentnosti bych rád zde zapracoval i požadavek, aby členské státy zveřejňovaly eh, informace o nadcházející dalších probíhajících a skončených zástupných žalobách a také o smírčích řízeních, nejenom e, přes ty kvalifikované subjekty. A konečně je tady několik oblastí, které by zelení chtěli zapracovat do tohoto návrhu. Jednak je to e, zahrnutí platform e, online a také zahrnutí e, obětí, které jsou utrpěly škodu v důsledku poškození životního prostředí. Jinak se těším na dlouhou a plodnou diskusi s panem zpravodajem a ostatními. Madame Kilonen, la parole est à vous. Paní Kilonenová, máte slovo. Děkuji. Uh, kolegové, pan Keith Taylor vlastně řekl, co jsem již chtěla říci já. Já podporuji myšlenku silnějšího, tedy silnějších a kolektivních, i kolektivních žalob a obrany. I po, po skandálu Diesel eh, v těch situacích, kdy jsou spotřebitelé hromadně nebyly žádným způsobem hromadně podpořeny, eh, podpoření, eh, je vlastně vidět, že i ve Spojených státech mají lepší bezpečnost a podporu v to, těmito cestami, eh, než je ta podpora v Evropě. Děkuji panu kolegovi Majerovi za návrh zprávy. Tolik z mé strany, děkuji. No. Děkuji paní Grenová a Nechci ztrácet čas, tak dvě minuty panu Wimel Jsem bez mikrofonu. Pani mm. Paní Fosterová, eh, možná tady už nebude hovořit, možná paní Marinesku. Nechci tady vytvářet konflikty politické, ale v parlamentu národním v Holandsku jsem eh, měla eh, s těmito kroky velké potíže. Například bych ráda vznesla dvě otázky zpravodaji. Je opravdu potřeba eh, mít nějakou, utrpět nějakou škodu, protože se snadno řekne, že například člověk v golfu, to auto se mu poškodí, a všichni mají právo na očkodnění, i když ten problém se třeba týká jenom 10% eh, těch automobilů. Tyto moderní, tato moderní řešení můžou být dobrá, ale my v Nizozemí jsme měli problémy například se záplavami v některých poldrech. A tehdy docházelo k ohromadnému očkodnění, ale polovina těch poldrů vlastně nebyla vůbec vodou zasažena. Takže to je otázka, kterou já bych eh, tomu zpravodaji položil. Děkuji. Já dám hned slovo komisi a tedy paní Patrasku. Jo, velmi stručně, prosím. Děkuji. Děkuji a děkuji panu zpravodaji za zprávu. Myslím si, že cíle jsou stejné, to znamená zlepšení ochrany spotřebitelů v EU náš návrh u těch, u těch zástupných žalob v rámci eh, eh, kolektivních žalob má zlepšit všechny ty nástroje, které máme k dispozici, tedy veřejnoprávní, soukromoprávní a přidáním dalších eh, možností a to na základě analýzy stávajícího spotřebitelského práva. My jsme se snažili o vyvážený přístup, protože si myslíme, že je zásadní zásadní zajistit na jedné straně přístup, na jedné straně eh, přístup ke spravedlnosti a právní ochranu spotřebitelů, ale na druhé straně je potřeba mít i nezbytné pojistky, které by mohly eh, zabránit eh, nějakému zneužívání žalob chtěli jsme zajistit procesní autonomii členských států, protože je, je to procesní nástroj, nevytváří se žádná hmotně právní zásada pro eh, odškodnění, jsou to jenom procesní mechanismy pro kolektivní žaloby v oblasti spotřebitelského práva a chceme eh, eh, tedy nechat volnou působnost i procesní členským státům a zasáhnout jenom do těch těch klíčových aspektů, které je třeba harmonizovat eh, podle našeho názoru na úrovni EU. Proto si myslím, že je to dobrý základ pro další budoucí diskusy se spoluzákonodárci, abychom to do, eh, doladili a abychom našli nebo doladili některé a vyjasnili některé specifické body. Pokud jde o legislativu, eh, práv cestujících, což bylo konkrétně zmíněno v souvislosti s přílohou. Ano, my jsme na to upozornili pro budoucí hodnocení poté, co bude tento navrhovaný nástroj eh, eh, již účinný a působný eh, v působnosti, protože ve stávající situaci vznikají určitě práva cestujících na odškodnění a je tady možná, při, možná přímý výkon těchto práv mezi spotřebiteli a obchodníky, ale není žádný závazný mechanismus pro toto a jak ukazují hodnocení v oblasti dopravy a cestování, jsou tam ta práva cestujících na mm, jaksi pokud jde o počet porušení spotřebitelských eh, práv. Takže je potřeba zlepšovat tu situaci práv cestujících a je tady potřeba nějak zasáhnout, ale zase je třeba vyhnout se duplikaci. Eh, je to tedy necháno na budoucím vyhodnocení, až by se rozhodlo, zda tam je překryv, zda tam je konzistentnost a zda je potřeba nějak konat. Děkuji. Děkuji velmi a opět vracím slovo zpravodajovi. Ja, danke schön. Děkuji za četné podněty. Ono je to samozřejmě vždy obtížné, obzvlášť na tomto poli, aby to bylo eh, vyrovnané, tedy o ochranu spotřebitele, eh, který, eh, která ovšem nemá být samozřejmě přemrštěná. Mnohé věci tady zazněly, i ty, eh, které vlastně nespadají do naší působnosti a vlastně spadají spíše do působnosti výboru Jury. Co říkala paní Foster? Eh, tady nejsme v našich stanoviscích od sebe zas až tak vzdáleni. Já jsem říkal, že to nesmí být eh, zneužitelné a spotřebitel, který se účastní na hromadné žalobě, musí aktivně do té žaloby vstoupit, to znamená, musí o tom vědět. Za třetí, e, potom ta kvalif- to kvalifikované zařízení, tam je potřeba to definovat, co je taková kvalifikovaná e, organizace nebo zařízení. A dále e, nemají být financovány z veřejných prostředků takové organizace. Takže tady se shodneme. Pan Van den Kamp, jestli musí opravdu vzniknout škoda. Ano, v i v občanskoprávních škodních řízeních eh, se musí zjistit, eh, jestli mám vůbec eh, legitimitu k takové žalobě a jestli vůbec taková škoda vznikla. To každopádně musí soud konstatovat a zjistit. Podíváme se na to, pokusíme se některé ty podněty do toho zapracovat a v tuto chvíli vám za vaše připomínky děkuji. Yeah. Děkuji panu Majerovi za eh, eh, jeho prezentaci. Připomínám, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je stanovena na 15. října 13 eh, hodin. Já se omlouvám. Je třeba, abyste si byla tady promluvila s komisí evropskou. Takže 15. října 14, 16 eh, hodin eh, k té zprávě pana Mejra. Takže budeme pokračovat o tom, jak podporovat, podporovat transparentnost podniků, které pracují online. Paní Kegretar Padel, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. To je velice důležitý faktor, který je důležitý pro digitální ekonomiku, ale pro celou evropskou ekonomiku. Víc než eh, milion podniků používá tyto platformy onlineové a tyto platformy hrají roli zprostředkovatelů v různých transakcích. My jsme zjistili, že existuje nárůst těchto zprostředkovatelských služeb. A e, tyto poskytovatele těchto e, služeb mohou na těchto e, prostředcích být závislí. Existuje určitá, určitá nerovnováha mezi těmi hráči na trhu. V současné době Nemáme žádnou legislativu, která by toto nějak podchycovala a která by nějakým způsobem seřizovala tedy eh, vztahy mezi těmi, kdo poskytují služby online a mezi společnostmi, mezi podnikateli. Eh, měli bychom ručit transparenci a rovnost těchto vztahů. Z mého úhlu pohledu eh, toto nařízení dá právní rámec který bude zajišťovat transparentnost, eh, rovnost a eh, správnost, eh, korektnost všech těch operací, jak pro platformy, tak pro společnosti. Já bych chtěla upřesnit ještě definice, jako například definici o poskytovatelích těchto služeb online a poskytovatelích služeb těch platform poskytovatelé služeb eh, po webových stránkách je třeba vyjasnit, zda jsou to fyzické nebo právnické osoby a, a ti, kteří eh, nabízejí tyto služby online eh, spotřebitelům. To jsou definice, které je třeba upřesnit, my to máme v pozměňovacím návrhu číslo 9. Je třeba, aby zde bylo rovnější vztah mezi těmi poskytovateli online a mezi poskytovateli normálních služeb. Já je třeba také vidět ta témata, která jsou svým způsobem zaručena. To je další problém, který jak jsem se zmínila v mé zprávě. A to je duševní vlastnictví. E, značka je velice důležitá pro dodavatele a platformy ale nejsou povinny eh, kontrolovat třeba jen částečně eh, duševní vlastnictví, a hlavně u těch eh, registrovaných značek. I tam si myslím, že je potřeba udělat pozměňovací návrh tam, aby tyto platformy musely zveřejnit kritérie, kritéria, v kterých, v kterým řadí ty jednotlivé společnosti, aby nedocházelo k diskriminacím. A co se týče diskriminací, tak je třeba, aby eh, poskytovatelé těch služeb to věděli co nejrychleji, aby tato hierarchie a transparentnost byla zaručena, aby nebyla diskriminační, tak já jsem také řekla v mém pozměňovacím návrhu, že e, informace dodavatelům musí být e, kompletní. Ale to nemusí platit ty platformy. Je třeba, aby dodavatelé e, mohli mít přístup i k jiným kanálům distribučním. Když jsme řekli, že ti, ti poskytovatelé jsou vlastně úplně závislí na platformách, tak to není tak úplně pravda. Je to je to problém narušování eh, konkurence. Existují určitá legislativní opatření na národní úrovni, které eh, tento typ cloudu upravují. Ale co se týče jednotného trhu eh, digitálního, tak je třeba, aby tato nařízení byla harmonizována na evropské úrovni. A poslední aspekt, ke kterému bych se chtěla vyjádřit, je následující abychom dobře mohli eh, uplatňovat toto nařízení, je třeba, abychom měli 12 a ne 6 měsíců k dispozici. 6 měsíců navrhuje komise. Eh, ta administrativní zátěž eh, by byla opravdu, opravdu velmi nákladná, náročná. Potřebujeme expertízy a potřebujeme také konzultaci s podniky a z tohoto důvodu potřebujeme mnohem delší dobu, abychom mohli opravdu zařídit systém, který by eh, mohl být účinný. Děkuji vám. Děkuji, paní Tarpadelová. Budeme pokračovat. Máte jednu až dvě minuty. Paní Virkunenová, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji eh, zpravodajce za její stanovisko. Myslím si, že online platformy velmi prospěly spotřebitelům i podnikům, protože malé a střední podniky nyní mohou využívat mnohem širší eh, trhy, je tady mnohem větší volba pro spotřebitele, je tady hospodářská soutěž, ale samozřejmě narážíme na různé eh, výzvy, protože některé platformy už jsou obrovské a proto nevyjednávají eh, s malými a středními podniky, které na nich závisí. A v dopravě to bylo velmi um, ovlivněno. Eh, tady lidé si objednávají své hotely, Eh, a cesty a ten eh, sektor se velmi mění. Eh, je tady také vztah business to business a to bychom neměli upravovat, takže to mě příliš netěší. Některé platformy jsou totiž tak velké, že opravdu s malými a středními podniky ve skutečnosti nevyjednávají. A proto je důležité, abychom se snažili vytvořit rovné podmínky Musíme zajistit spravedlivou soutěž, větší transparentnost a nastavit eh, pravidla alespoň do nějaké míry. Myslím si, že komise ve svém návrhu kráčí správným směrem, snaží se o přiměřenou regulaci, ne nadměrnou. A eh, myslím si, že nejdůležitější tři oblasti jsou podmínky, Eh, protože tady dostáváme eh, mnoho informací od spotřebitelů, eh, že to není transparentní, ty informace by měly být snadno k dispozici a měly by být sepsány jasným jazykem, aby všichni rozuměli, co znamenají. A platformy když, když platformy mění tyto podmínky, tak by měly tuto skutečnost uživatelům a podnikům oznámit. A další věc, Eh, to jsou eh, ty eh, hodnocení, to velmi ovlivňuje volbu spotřebitele a to musí být transparentnější, protože v tuto chvíli je pro spotřebitele i podniky obtížně pochopitelné, jak vlastně k tomu hodnocení a tvorbě toho pořadí vlastně dochází. Ehm, online platformy také schromažďují mnoho údajů a podnikoví uživatelé žádná data v tuto chvíli nedostávají a proto potřebujeme jasná pravidla, aby všichni věděli, jaká data jsou schromažďována, kdo k ním má přístup, jak si je používá. Zdá se tedy, že toto odvětví samozřejmě nemá být nadměrně regulováno, ale nějaká pravidla potřebujeme, protože chceme mít rovné podmínky a spravedlivou soutěž. Děkuji. Pan Tomas Maker. Demes Maker. Děkuji paní zpravodajce za tento návrh stanoviska. Já si myslím, že její návrh je dobrým východiskem pro naše další jednání. Já osobně se eh, k tomu stavím tak, že online platformám důvěřuji, věřím v ně, myslím si, že to je dobrá příležitost mnohé uskutečnit efektivněji Ehm, je to udržitelnější, protože online platformy umožňují, aby malé i velké podniky spolu vstoupily do hospodářské soutěže a cestující a spotřebitelé dostanou lepší nabídky. Ovšem konstatujeme, že v některých obchodních vztazích mezi platformami a, a tedy těmi velkými giganty a e, tedy těmi drobnějšími, že to je často vst vztah Davida a Goliáše a na nás je, abychom tento vztah regulovali nějakými minimálními opatřeními, minimálními pravidly, abychom tyto obchodní vztahy ošetřili bezpečně a vyváženě. Spravodajka ve svém stanovisku správně zmiňuje, že jde vždy o zachování rovnováhy mezi otevřeným, otevřeným a spravedlivým poměrem v hospodářské soutěži a tedy mezi účinností. Samozřejmě, že spotřebatelé mají nárok na transparentnost, pochopení situace, jenom tak potom mají možnost uplatnit svá práva. Musíme velmi dbát na ochranu obchodního tajemství na online platformách, protože to je důležité pro inovace, pro eh, podporu obchodních eh, myšlenek, startupů. A já se kloním k tomu, aby také vlastnická práva, svoboda v oblasti podnikání a mm, právo na informace eh, těch obchodních uživatelů, aby to bylo zajištěno. A také bychom se měli chránit před nadměrnou regulací, protože ta nepřichází výhody, výhody nikomu. Žádný z poskyt, nebo ne všichni poskytovatelé eh, těch služeb na platformách jsou velkými hráči. Jsou tady i drobní hráči, kteří by mohli trpět příliš velkým administrativním břemenem. Vše ostatní vyřeším v pozněvacích návrzích. Pan Telička. Děkuji, paní předsedkyně, budu velmi stručný, protože eh, na ITRE se projednává má věc a je tam eh, nedostatek disciplíny, špatně se to plánuje a je obtížné to všechno skombinovat. Mám tady jednu věc, kterou bych chtěl zejména zdůraznit a to souvisí zejména s tím, že návrh komise podle mého názoru řeší ty správné otázky správným způsobem. V dosávatní diskuzi eh, se to ovšem ubíralo zde opačným směrem, jako kdyby to bylo eBay eh, vůči malým spotřebitelům, ale je tady ještě i jiný rozměr. A to mění tu rovnováhu. Eh, my tady máme určité pozitivní věci pro spotřebitele nebo platformy, které poskytují dobré služby, zvláštní služby navíc a díky nim spotřebitel získává lepší produkt za lepších podmínek i za dobrou cenu. A já si myslím, že tady právě máme problém s těmito vyhledavači, eh, kteří vyhledávači, eh, kteří eh, tedy eh, do toho vnáší neblahé jevy a pokud jde o letecké služby, tak tam komise velmi neochotně řeší nějaké věci nebo jenom velmi mírně některé nešvary a já doufám, že se nám podaří tam ten poměr sil eh, změnit a přispějeme k tomu, že tyto meta vyhledavače eh, zatím tedy byly znevýhodňováni, ale o to se postaráme, dostávají nepřiměřené informace a bojují s různými eh, platbami oproti tedy leteckým společnostem a Eh, já si myslím, že bychom neměli si myslet, že to je jenom o velkých eh, platformách proti malým spotřebitelům. To je zkreslený pohled. Děkuji, pan Taylor. thank you, Chair. Um, yes, with the, um, we're a bit concerned. Děkuji, paní předsedající. My se domníváme, že přístup komise je dosti um, měkký a to platí i o cestovním ruchu a hotelích a platí to také o platformách v souvislosti s eh, mobilitou, pokud máte mm, kupovat třeba více modální jízdenky. Eh, jednak řešení sporů, transparentnost a platforma u řešení sporů. Komise chce, aby firmy šly cestou smírčích řízení. My si domníváme, že je potřeba eh, vytvářet je na úrovni členských států a nenechat to jenom na těch eh, firmách a třetí strany Eh, namísto toho, aby mm, se tedy jenom stáhli z nějakých platform, zase je tady ta mediace dobrá. Mm, transparentnost je často problém, protože jsou tady mm, spoustu věcí, které jsou skryté. Parametry by měly být primárně eh, eh, vidět a různé detaily, které, jenom které se týkají obchodního tajemství. Eh, platformy eh, propagují své vlastní zájmy a produkty a to není jasně říkáno. A eh, bookingové platformy někdy zavádějí limity, které jsou hm, ale jenom dočasné a neměly by tady oma, omezovat to tímto způsobem svobodu podnikání. Nicméně těšíme se na další fázi tohoto vývoje. Děkuji, paní Delam. Paní Kianen tady už není. Takže eh, minutu eh, si vezmu slovo. Eh, paní Tapeno, no to, co já jsem chtěla po tom textu. Problém, který máme, tváří tvář té digitální revoluci, která nás postihla, tak zde hovoříme o digitální platformě. Co to vlastně dnes je? problém je právě tady, je v té definici. Tedy po, pokud ten, ten nástroj eh, ne, nedefinujeme, je to jako, to je jako eh, umělá inteligence, nikdo vlastně neví, co to je. Eh, je těžké o něčem rozhodovat, když nemáme přesnou definici. Čili ta platforma, to je vlastně digitální platforma. A z toho se vyvozuje co? Eh, by to mělo být za systém, který by nedával proti sobě malé a velké podniky. Eh, existuje ekonomie eh, platform digitální, které, které vlastně posluhují těm podnikům, ale to není spolupráce, spolupráce to je sdílení. To jsou dva modely, které používají digitální nástroje, například tu platformu digitální, ale eh, nejsou to stejné ekonomické modely. Ale mohou společně existovat, ale vidíme, že v ekonomickém modelu ty platformy ekonomické, ty jsou stále důležitější a hovoříme o, o spolupra- o ekonomice spolupráce. Pokud my nebudeme schopni Eh, dá dohromady eh, jedny, jednu a druhou realitu, tak to nebudeme moci nějakým způsobem eh, se řídit. Takže Evropská komise, pán Konik, to jste vy, takže vám dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi jenom tři krátké připomínky a velmi děkuji za Eh, zprávu a za ty náměty, které byly vzneseny k dalším úvahám. Toto je velmi cílený nástroj, který se eh, zaměřuje na platformy eh, tu business a jak fungují na, eh, na trhu. Není to ta všeobjímající, všeobjímající předpis v oblasti platform a platformové ekonomiky, což se objevuje se to v některých jiných nástrojích a návrzích, které se týkají práva hospodářské soutěže a ochrany spotřebitelů, takže je je to jenom na malou část, ale má, je to horizontální v tom smyslu, že se týká všech odvětví, ne jednotlivých. Někteří tady říkali, že to je příliš měkké, příliš jemný zásah. My si domníváme, že to je první krok, který bude mít dobrý dopad, zejména pokud jde o eh, eh, ochranu a prostředky nápravy, protože uživatelé mají pocit, že se jim nedaří ta, mm, ta, té nápravy dosáhnout a je to na ty platformy, ne na ty uživatele. Eh, vedle toho nechceme zajít příliš daleko, abychom nezaváděli konkrétní zákazy některých postupů či některých Mm, eh, systému, protože to máme za předbě, pře, mm, eh, ještě jaksi nezralé v této situaci, protože ta, eh, to odvětví se vyvíjí, je předmě tam velkých diskusí a již v některých člán, členských státech se něco v tom i učinilo. Eh, vznikla platforma, pardon, vznikla observatoř pro platformovou ekonomiku, která se zaměřuje na diskriminaci, přístup k údajům a na mm, také doložky MFN, to jsou ty uh, uh, preferenční doložky Madame Tarpardel, la... Eh, děkuji, zpravodaj. Sdílím téměř všechny návrhy, které zde padly. Jak jsem to již eh, řekla na začátku, tak já nejsem proto, aby bylo příliš mnoho nařízení, ale myslím si, že v tomto případě je třeba alespoň eh, minimální, minimální eh, regulace určitého digitálního trhu. A jsou tady eh, některá pravidla, která některé aspekty pojednávají. A hlavně tam, co se jedná o zprostředkování online. Já zcela souhlasím s tím, že musíme mít jasné definice těchto platform platform digitálních a je třeba vidět, jak by mohly tyto platformy eh, ekonomické a eh, digitální mohly spolupracovat, aby bylo možné pracovat nejenom s velkými, ale i s malými eh, platformami. Je také třeba podpořit kolaborativní ekonomiku, tu spolupráci mezi jednotlivými typy ekonomik. Myslím si, že co se týče těchto eh, platform a poskytovatelům služby je třeba zaručit i loajální konkurenci. A tam je třeba najít dobrou rovnováhu mezi tedy trhem, eh, trhem těch mm, poskytovatelů služeb a trhem onlineovým. Mě mi líto, že pan Telička nás opustil, ale jsem zcela pro jeho, eh, pro jeho návrhy. Myslím si, že že tam je veliký problém při srovnávání těch prvků na jednotlivém trhu. Ať se to jedná už balíčku pro turistiku nebo o jiných činností, myslím si, že to srovnávání je opravdu velice důležité a myslím si, že ta digitální ekonomika se bude rozvíjet i nadále a je třeba to podpořit, ale zároveň je třeba také zajistit určitou rovnováhu mezi těmi starými modely ekonomiky a mezi tou digitální ekonomikou, abychom mohli integrovat ty nové modely ekonomiky. E, ty jsou jistě sázkou pro globální ekonomiku, nejenom pro evropskou ekonomiku. Děkuji vám a čekám od vás spolupráci. Doufám, že se nám podaří vypracovat stanovisko kvalitní které budeme moci potom předložit na našem výboru. Děkuji, paní Tvardel, a nyní připomínám, že eh, předložení pozměňovacích návrhů k této otázce mm, má lhůtu do 19. 17. října 14 eh, hodin. A nyní, eh, milí kolegové, přejdeme k dalšímu bodu na programu dne a to je výměna názorů. A rád bych poprosila zástupce Světové banky, aby přišli sem do čela na tribunu, aby jsme eh, mohli přistoupit k této diskuzi. Takže já bych ráda uvítala nejprve pana Grosse, pana Gaviriu, pana Elfinaui a a pana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 Messieurs... Pánové, vítám vás do našeho výboru. Je to opravdová radost, že jste k nám přišli, jak vy víte. Je to počátek naší spolupráce, se eh, datuje od roku 2017, tehdy za iniciativy pana eh, Liberackého, který je i dnes mezi námi, pan Liberacký. Eh, tomu musíme poděkovat za tuto iniciativu předešlou dnes. Eh, kolegové, můžeme se na vás obracet jako na kolegy, že ano. Eh, kolegové ze Světové banky eh, nám pohovoří o činnosti Světové banky v oblasti, která nás specificky zajímá, to je v oblasti dopravy obecně a potom pohovoří o východním Balkánu. Takže já nejdřív předám slovo vám, pane Pane Dries Grossi, a máte omezený čas, já budu velice přísná, budu vám to měřit, protože máme opravdu ještě mnoho práce před sebou. Budete mít 10 minut a pokud potom tady bude nějaký dotaz ze strany mých kolegů, tak to bude skvělé. Děkujeme, že jste přišel. Děkuji. Já se pokusím vás nejdříve seznámit s takovým přehledem toho, co dělá Světová banka v oblasti dopravy. Mám tady Juana Gaviriu, který je manažerem pro země LAC. Pak jsou tady programoví představitelé pro východní Evropu, pan Simon Ellis a pan Hifnavi a východní Evropu a balkánské země. Takže začnu tím. Světová banka je finanční institucí 189 členských zemí, dva cíle. Snížit a skončit s extrémní chudobou do roku 2030 a zajistit eh, eh, eh, prosperitu. To znamená, chceme, aby počet Eh, velmi chudých lidí sklesl až na 2-3 procenta, ale také eh, větší sdílení, to znamená těch nejnižších 40 aby mělo větší podíl na národních důchodech. Od roku 44 Bretton Woods, North Hampshire, eh, za druhé světové války jsme vznikli jako Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj. Obnova proběhla v Evropě, my jsme tady byli v Japonsku, Japonsku a v Evropě a rozvoj několika těch zemí, které byly v té době suverénní v Latinské Americe. V roce 56 vznikl IFC, což je soukromá, což je soukromo-investiční sektor investující do relevantních projektů v rozvojových zemích. V 60. letech, eh, kdy většina Afriky se stala nezávislou, vznikla AIDA, eh, rozvojová asociace, což je právě eh, oddělením měkkých půjček pro tyto země. A v 80. letech jsme za, eh, eh, vytvořili MIGA záruční agenturu pro přeshraniční investice a potom máme také Centrum Exit pro řešení sporů. Máme 12 000 zaměstnanců po mnoha, v mnoha zemích celého světa. Mezi akcionáři platí 20, teda 26, více než 26 je drž v držení EU, tedy jednotlivých členských zemích. To znamená, že EU vlastně má větší podíl eh, eh, než eh, Spojené státy, které mají 16, Japonsko necelých 7, Čína a tak dále. Většina těch akcí kolem 30 je potom rozdělena mezi drobné držitele jednotlivé země. Tyto černobílé fotografie jsou projekty v Evropě ze 40. a 50. let období rekonstrukce. Proč se zaměřujeme na dopravu? Je to klíčový eh, pohon růstu, zvyšuje konkurenceschopnost, růst bez dopravy není. Eh, za vedle Evropy, ovšem existuje miliarda lidí, hlavně v Africe, e, lidé, kteří žijí bez přístupu k jakékoliv dopravě ani silnicím a v mnoha zemích je e, cena dopravy tak vysoká, že je nedostupná finančně e, žijeme v období klimatické dohody a doprava způsobuje um velkou část, 7 až 8 těch emisí CO2 a velmi to roste. Předpokládá se o 60 naroste vlastnictví automobilů. Ty pařížské cíle nemůžeme změnit bez dekarbonizace. A vedle toho jsou vedlejší eh, jsou vedlejší dopady toho, protože doprava také způsobuje velký počet úmrtí na silnicích a to platí u těch eh, chudších zemí zejména. Jaké jsou naše cíle? Máme čtyři hlavní cíle, které sledujeme. Eh, chceme, aby eh, doprava byla efektivní, inkluzivní, zelená a bezpečná. Chceme propojovat lidi a zajišťovat přístup na trhy a ke službám. Jsme největším finančním zdrojem dopravy globálně 40 miliard dolarů celosvětově a to představuje 17 našeho portfolia. Kam tedy investujeme? 40, 39 miliard, 179 projektů, z těch 40, 8,8 jde do Jižní Asie. To je druhý největší region, pokud jde o transform, eh, investice, ale to není, je to veškerá doprava, ať jsou to silnice, železnice i doprava vody. Druhá oblast, subsaharská Afrika, 8, 3 miliardy investic, třetí potom region je Čína, Mongolsko, centrální eh, Asie 7,2 miliardy, to je 17% z těch 40, Latinská Amerika 5,6, eh, to, tam jsou velká města, financujeme zde hlavně metra mm, a to společně s Evropskou investiční bankou eh, Potom je to Evropa, členské země, východní partnerství a západní Balkán 3,2 miliarda, eh, eh, Pacifik bez Číny a potom Blízký východ, eh, Afganistán plus Pakistán 2,7 miliardy. Vedle financí se domníváme, že můžeme také nabídnout v Evropě i globálně odbornost v některých konkrétních odvětvích dopravy. Takže když začneme působit v některé zemi technická eh, či pomoc či poradenství, můžeme nabídnout uh, 170 eh, odborníků v různých oblastech. Jednak je to eh, městská mobilita, eh, takové systémy, které inkorporují všechny typy městské dopravy a také nová mobilita do jednoho takového bezešvého řešení. Tyto odbornosti máme také v oblasti zprávy infrastruktury. Vystavět je jedna věc, udržovat a zpravovat další. Máme také odbor odborníky v oblasti regionální integrace a e, rozvoje, že tedy by tam ty koridory neměly být jenom prostými spojníky, ale že podél těch koridorů vzniká další rozvoj. Potom bezpečnost, to bylo velmi zajímavé, co jsme tady slyšeli k bezpečnosti na silnicích, jak jsem říkal, 1,3 miliony úmrtí celosvětově a zelená doprava, dekarbonizace který, toho odvětví, které tak roste. Na pravé straně vidíte to jsou další naše odbornosti. Eh, eh, rovnost eh, rodů, pohlaví měla by být, doprava by měla být zcela inkluzivní rodově v Latinské Americe, aby ženy používaly například metro, musí mít pocit bezpečný, vytlačování konfliktů z veřejné dopravy eh, v oblast Boko Haram, centrální Afrika. Pokud eh, nevíte, jak fungovat v takové situaci, třeba kde jsou dodavatele různě předměty, tedy unášení a tak dále. Ve východní Evropě Eh, a v Jižní Asii se věnuje rozvoj zaměřený na doprava eh, eh, koridory podzemní i autobusové, ale na tom musí probíhat dále potom městská rozvoj a výstavba. A potom máme odborníky v letecké dopravě, dobré sociální a ekologické pojistky. já myslím, že tolik to byl ten přehled. Podařilo se mi ještě ušetřit jednu minutku a půl, takže dám slovo kolegovi, včetně té své jedno, jedné minuty, Juan Gaviria. Děkuji, paní předsedkyně, eh, děkuji. Eh, eh, zdravím členy vašeho výboru, budu hovořit o technické podpoře a investicích v rámci EU a, a zmíním některé věci, o které bychom se s vámi chtěli podělit. Od roku 1947 Světová banka přijala celou řadu dlouhodobých závazků v současných členských státech a e, samozřejmě se tam připojili také noví členové do Evropské unie a, a byla tam různá víra poptávky, je to vidět na tomto grafu, um, buď podle toho, jestli je to e, zakladatelský členský stát a pak e, samozřejmě v posledních desetiletích e, přistoupily nové země a to je tam patrné. Jak vidíte, v těch posledních dvou letech je to mnohem méně než v předešlém desetiletí. Jaká je role Světové banky v rámci EU? Eh, konkrétně tedy, pokud jde o tu práci, kterou eh, odvádíme, pokud jde o ty trendy, my se snažíme eh, přispět nějakými řešeními s ohledem také na potřeby EU a členských států a v mnoha projektech jsme žádáni o podporu eh, komplexních strukturálních reform, abychom řešili investiční mezery, ehm, zejména v těch oblastech, kde jich je nedostatek a snažíme se posílit instituce a rozvoj institucí eh, v naposled přistoupených členských státech. Máme tady půjčky v eh, v takových zemích, jako je hlavně Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko. A, a snažíme se a, učit a přizpůsobovat se a, situacím a, nízkopříjmovým. A tady mm, se snažíme to tedy řešit i v těch situacích, kde je příjmu málo. V posledním desetiletí jsme tady eh, pracovali například v, eh, v Rěce, eh, pokud jde o přístav. A v tuto chvíli v EU a v sousedních zemích, tedy nejprve v Evropské unii, tady máme různé znalostní produkty, tedy to je kombinace konzultačních služeb, technické podpory, financování, eh, tím, že se tady kombinují různé eh, stroje eh, Světové banky, členských států, nebo tady máme různé nástroje pro zelený růst, bezpečnost na silnicích, vymicování chudoby a tak dále. Máme tady takový plán a máme tady až 8 až 10 operací ročně, ale tento rok máme pouze jednu. Máme tady různé aktivní projekty, vždy podle tedy toho, v jaké zemi působíme. A teď působíme v oblasti EASA. To jsou různé analýze, analytické činnosti z rozpočtu naší banky. V sousedních zemích i v EU máme asi 2,8 miliard, které věnujeme eh, pozemní dopravě, to znamená různé koridory, venkovské eh, silniční sítě a tak dále. A eh, také tady máme železniční dopravu, vodní dopravu, tam máme ten projekt v Chorvatsku, který jsem zmínil, a potom různé jiné typy dopravy, různou technickou podporu, multisektorální eh, intervence a tak dále. Jaké otázky se tady objevují? Mm, máme tady takové tři hlavní oblasti. Za prvé, vy jste již hovořili o tom, jak je obtížné implementovat reformy, a to i eh, v Evropské unii jsme nikdy Eh, přizváni k řešení nějakých obtížnějších reformních záležitostí. Uváděl jsem Polsko, tam eh, je to reforma, někdy reformy velkých železničních společností, eh, různé společenské závazky, Eh, modernizace dopravy v souvislosti se vznikem různých digitálních platform. Jsou to otázky silniční bezpečnosti, investor, eh, investiční záležitosti, jako ten indikativní investiční plán a tak dále. Eh, ta situace samozřejmě je stále komplexnější a členské státy začínají vnímat některé věci jako užitečné a my jsme velmi rádi, že potom jsme přiz, přizváni k nějakému takovému komplexnímu projektu a že můžeme pomáhat. Za druhé, snažíme se tedy jednotně hovořit, spolupracovat s EU a pro členské státy chceme lépe eh, používat financování, takže tady usilujeme o spolufinancování s evropskými rozvojovými, s Evropskou rozvojovou bankou a s evropskými eh, institucemi, tam, kde je nedostatek financí a eh, někdy samozřejmě se zaměřujeme na doplňkové finanční nástroje, které potom maximalizují dopad vašich evropských nástrojů, to je velmi důležité je to takový nový terén. Jsou tady tedy takové doplňkové operace nebo dovednosti, eh, kde se řeší velmi komplikované věci nebo ty nejkomplikovanější, eh, jako eh, věci, které někdy vyžadují doplňkovost pro financování nejen pokud jde o infrastruktury, ale i pokud jde o regulační povinnosti. Za třetí, Evropská unie a Světová banka někdy mohou mít na věci jiný pohled nebo jsou pro ně důležité eh, jiné věci a když spolupracují, tak se od sebe mohou vzájemně poučit a, eh, a potom posílí eh, inovacem nebo je to takový inovativnější přístup a doprava to je něco, co se teď nejrychleji mění vedle digitální oblasti. Eh, doprava je vlastně také takovou eh, další důležitou oblastí. A eh, Evropská unie samozřejmě tady má různé granty a my tady sledujeme všechny ty reformy a ty věci, které s tím souvisí. A s Bulharskem. Tady například pracujeme na elektronickém mítném, abychom vylepšili fiskální situaci země, aby změnila image eh, tedy té infrastruktury a toho financování, aby se otevřely nové možnosti. Budoucí výzvy. A tady samozřejmě máme eh, zelenou dopravu, ekologickou dopravu. To eh, vyžaduje neustálou podporu financování, financování nových řešení spolu s členskými státy a sousedními zeměmi. Tady řešíme logistické záležitosti, třeba přístup eh, tý, To je opravdu něco naprosto eh, jedinečného ve světovém měřítku, je kombinace různých eh, intervencí a investic, tak aby tedy díky logistiky, logistice bylo možné lépe využívat to, co je k dispozici ve prospěch občanů a, a, a tady je třeba zohlednit také genderové otázky ve všech intervencích. Pracujeme tam na, tě, na tom v oblastech, které zůstávají pozadu. Eh, je tady také otázka tedy té silniční bezpečnosti a také eh, reformy železnic. Tam se snažíme maximalizovat úsilí, eh, které vynakládá EU v oblasti rozvoje železnic, aby to vše bylo ekologičtější. A samozřejmě se snažíme využívat Hmm. to jako pákový efekt, abychom spolupracovali se sousedními zeměmi, protože tam, eh, pokud jde o železnice, tak hm, jsou velmi eh, pozadu. Děkuji. Madam Chair, just for the management of time. Uh, pokud jde o čas, nechám to všechno na panu Elisovi, abychom právě ušetřili čas. On eh, tedy převezme i mou časovou dotaci. Dobré odpoledne. Já když říkám těch 10 minut, je to tak obecně, takže pokud chcete, chceme i nějaký čas na debatu, takže možná i kdybyste to zkrátil na pět minut, tak to vůbec nebude vadit, protože bude více času na diskusi. I'm going to talk about our um, work in the Um, Já budu hovořit o východním partnerství západním Balkáně a Turecku. Způsob, jak působíme v těchto zemích, je odlišný od působení v EU, protože rozsah a nedostatek infrastruktury tam je zásadní, eh, takže musíme, takže postupujeme jinak a musíme spolupracovat s DG Move, DG Mare, eh, Mare a dalšími a vládami tam a v každém regionu podporujeme eh, Eh, dopravní sítě, v, je to jihovýchodní dopravní observatoř například na, eh, v západním Balkáně, kterou převezme teď sekretariát a potom máme také dopravní panel v tom eh, východním partnerství a potom všechny ty banky, Evropská investiční a rozvojová a tak dále. Pracujeme s různými hráči, investory, protože v těchto těchto regionech prochází, dochází k decentralizaci a spousta těch činností přechází na nižší úrovně, která nemá ty kapacity a zdroje, které potřebujeme. Takže to je část našeho programu. Um, děláme, věnujeme se jako Světová banka spolu s snaze spojit regionální partnery. Například v Srbsku před několika týdny jsme měli konferenci chápání rizik, která eh, se zaměřila na zranitelnosti západního Balkánu v oblasti klimatických změn. Eh, pokud jde o uvěrování, tak uvěrujeme specifické eh, projekty, ale také programy celé a můžeme se zaměřit na eh, určité politické aktivity nebo aktivity vytváření politik, které, které financujeme. Regionální propojenost to je klíčový rys naší práce společně s EU a dalšími zeměmi v tomto regionu. Eh, zaměřujeme se na řízení hranic, kontrolu hranic, zlepšování koridorů, udržba eh, silnic, protože tolik investic je eh, věnováno na vytváření nových koridorů, ale potom na údržbu a zprávu není již tolik prostředků. Pokud jste kdy cestovali na západním Balkáně, víte, že odolnost vůči klimatu a také odolnost vůči znečištění je důležitá. Ta města jsou hodně znečištěná. Myslíme si, že třetina toho problému tam je působena právě dopravou, takže chytrá Eh, města zlepšování veřejné dopravy. Eh, reforma železnic, to je další, eh, další věc. Toto je síť železniční v Bosně a toto je nádraží a nástupiště ať tomu věříte či nikoli, o využití železnice v západní, na západním Balkáně poklesá, protože ta jak je vidět, ta vybavenost není příliš dobrá. Pracujeme na železniční reformě, nejde jenom o tu infrastrukturu, ale jde také o reformu těch železničních společností. Místní konektivita na, místě, na úrovni místní se pohybujeme, jednotlivých obcí, propojení sociálních služeb, vzdělání, zemědělských, pardon, zdravotních služeb, ale navázání také turistiky, cestovního ruchu a, a zemědělství a to všechno s nějakým sociálním rozměrem eh, eh, Oblast východního partnerství DG NIR, DG MOVE, to je vytvoření investičního plánu pro regiony východního partnerství a tady jsme ve fázi vyhodnocení, co můžeme, čeho můžeme dosáhnout i s bilaterálními donory, abychom vlastně ty e, zdroje zaměřili na tam, kde jsou nejvíce potřeba. Bezpečnost silnic také řešíme. Eh, počet mrtvých na silnicích je dvakrát až třikrát větší v těchto zemích než v Evropské unii. Zaměřujeme se na data na výkon, a prosazování, protože automatické vynucování omezení rychlosti e, vedlo k, víme, že vede k 25-letému snížení e, úmrtnosti. Eh, východní partnerství, logistika, tam je hodně eh, nákladní eh, přepravy, takže je potřeba zlepšovat logistiku, inteligentní dopravní systémy. Můžeme pokročit. Turecko, to je úplně poslední příklad projekt v Izmíru, kde společně s tureckou vládou usil, vytváříme integrovaný městský dopravní plán, inteligentní dopravní systémy, snaha zlepšení um, architektury tohoto systému a uh, logistika a železnice. Děkuji. Děkuji a děkuji tedy eh, za tato témata, která si zaslouží o prohloubení. Děkuji kolegům. Pět minut. Máte ještě? Ne, už nechcete? Dobře. A to je velice vzácné, že Světová banka odmítne slovo, které jí může být uděleno. Takže nyní můžeme přistoupit k diskuzi. Pane Vinverkampe, chcete začít? Tak máte slovo. Mikrofon, prosím. Já bych chtěl poděkovat eh, panu Liberackému za to, že zorganizoval toto setkání. Musím říci, že eh, jsem opravdu na mě dělá velký dojem, že tady mám ty čtyři osoby. Sice to není žendrově vyvážené, ale nicméně na mě tyto naši hosté udělali velký dojem i jejich prezentace. Když jsem byl na střední škole, tak jsem se naučil, že Světová banka e, slouží e, nejchudším krajům. Čili není mi jasné teď, co vlastně vy děláte v rámci Evropského společenství, protože Evropská společenství je vlastně poměrně bohaté a možná se taky trochu líní. Neměli byste se možná se soustředit spíš na Bangladeš, na Myanmar, na, na Afriku, na nějaké rozvojové země? Co vlastně děláte tady na tom bohatém západě? Turecko, západní Balkán, dobře, to chápu, tam to má smysl, ale v Evropské unii, co tady vlastně děláte? Druhý dotaz. Když eh, ředitel eh, Světové banky, který eh, tady je mezi námi, nám musí vysvětlit, kolik se vydělává, tak já se vždycky cítím trochu v rozpacích, protože v podstatě tato banka je banka sociální. Ta Světová banka něco na tom vydělává, na té investiční bance. A potom spolupráce, spolupráce s tou investiční bankou. Jaká je? Eh, konkurujete si, protože já si dovedu představit, že Světová banka a Evropská investiční banka, možná Světová banka něco financuje a Evropská investiční banka třeba nefinancuje, tak jak to je? Já jsem také členem delegace pro Čínu. A my Tam vždycky hovoříme, hovoříme o in, investicích do infrastruktury, do té její banky, která toto investuje. Jaká je spolupráce s touto azijskou bankou, vaše spolupráce, protože je to komunistická instituce. Oni staví jeden, jednu cestu, která, jeden. která staví uh, uh, tuto cestu. Já jsem měla... Si, monsieur Wim van de Kamp. Děkuji. Eh, to je výborné. Paní Lukašenská, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Ano, úsilí Světové banky ehm, pro pomoc tedy eh, zemím, které přistupovaly, tak to bylo velice důležité to hlavně v eh, infrastrukturách a hlavně v dopravě. Dnes eh, je portfolio Světové banky kterého mohou využít pouze čtyři země, mezi nimi je také Polsko. A proto vznáším dotaz. Na vašich stránkách jsem našla informace, které se týkají mé země Polska, to je to, že poslední aktivita v dopravě se odehrály v roce 2015. Tehdy to byla věc naší vlády. Čili dotaz zní, v současné době no, máte v plánu nějakou činnost se současnou polskou vládou. Ta vláda je aktivní v tom, že chce nějak využít naše nástroje, vaše fondy. A druhý dotaz. Našla jsem informace, podle nichž eh, existují eh, vlády v Unii, se kterými jste se setkali a hovořili jste o eh, boji proti smogu, proti znečištění. A v těchto setkáních Eh, došlo k nějakému pokroku, k něčeho se dosáhli, nějaké finanční prostředky jste vyčlenili, eh, tak aby ty členské státy se, toho mohly, eh, se na to mohly podílet, případně i místní administrativy, protože to je zcela zásadní boj, protože znečištění je obrovské. Děkuji. Děkuji, paní Lukačevské. A děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych se zeptala na to, jaký je vztah mezi těmi jednotlivými fondy. Jaký je eh, vztah tedy fondů eh, přístupových se Světovou bankou? To je taková předběžná otázka. A pak mám celou řadu otázek k západnímu Balkánu. Eh, já bych chtěla pochopit, jak je to s těmi čínskými investicemi tam kolem té stezky hedvábné. Myslím si, že by bylo lepší investovat do mořské námořní cesty, ale Čína vždycky jde po alternativních cestách, čili Oni chtějí i ty investice do pozemní dopravy. Co v tomto případě mm, si myslíte, jaký typ investic, o jaký typ investice bude jednat? Půjde o přímé investice nebo půjde o investice nepřímé? Ráda bych se taky dozvěděla eh, něco o tom, co si myslíte o té komunitě pro dopravu, která se ustanovila na základě berlínské dohody? Tato eh, společnost je organizace, která je aktivní? Máte o tom nějaké zprávy? A další otázka, jaké eh, vnitřní vztahy máte se západním Balkánem? Pamatuji se na pěknou konferenci v Prištině. To eh, jsme eh, zjistili my ve výboru dopravy, že tato diskuze byla velice zajímavá. Byla tam nicméně velký rozpor Eh, mezi názory na investice. Někdo by radši investoval do silničního, někdo do námořního, někdo do bezpečnosti. Čili jaké problémy, s jakými problémy se setkáváte na západním Balkánu a dále? Eh, jak se díváte na přístupová, jak na přístupová jednání? 30. Eh, září, například na referendum v Makedonii, nedopadlo vůbec dobře. Čili co se pro vás mění v tomto případě. A nakonec eh, otázka eh, ohledně turismu. Jaký typ investic eh, děláte a chtěla bych pochopit, jaký vliv na to máte. Já vím, že například v Černé hoře existují investice do těch zemí, které jsou v které jsou propojené tedy s leteckými linkami. Tam se investuje na, tu, na to propojení. Eh, leteckých společností s tím zálivem, ale ráda bych věděla, jaký to dopad má na ty turistické společnosti. Děkuji. Eh, děkuji, paní Demote, pan Kistelar. Chcete hovořit? Ano, děkuji a děkuji za prezentace. To mě skutečně těší, když vidím, jak eh, Světová banka podporuje rodovou rovnost v dopravě a nevím, zda je toto také přeneseno do vaší vlastní organizace, protože jak vidím, vaše delegace je stoprocentně eh, tvořena muži. Myslíte si, že to je přijatelné? Nemáte nějaké kolegyně ženy a pokud ne, proč je nemáte a pokud tady, proč tady nejsou? To je vše. Bon, ça mérite d'être direct, mais... Ano, a jelikož si zvolili ženu eh, ve vašem výboru, tak já je zastupuji tady. To je také vlastnost, že jsem žena, ne? Ale vy milí chotíte, pane. <laughs> Určitě po mně něco budete chtít. Tak, pane Hybecký, chcete ještě něco dodat? Máte slovo. Děkuji za tu velmi pěknou úvodní řeč, pokud jde o ty eh, dámy, vím, že tam nejsou jenom pánové, vím, že tam jsou také eh, ženy. Děkuji také panu van den Kampovi, velmi rád s vámi vedu tento dialog. Proč je tady Světová banka? Protože mým eh, portfoliem, v mém portfoliu je také spolupráce parlamentu s třetími stranami, jako je Světová banka. Proč nejdříve doprava? To je jasné. Chtěl jsem nastavit spolupráci a hlavně v dopravě. Myslím si, že máme něco zásadního společného. Pokud Eh, spolupracujete s představiteli eh, DG Move, generálního ředitelství Move. Máme určitě stejné priority. Inkluzivní, zelená, bezpečná eh, do doprava a Světová banka má v eh, hlavním cílem přínosy, nikoli zisk, takže tady můžeme spolupracovat. Odbornost, infrastruktura, řízení městské dopravy, dopravní koridory, bezpečnost na silnicích, zelená do, doprava. Co, na čem pracujeme my? Dopravní eh, koridory propojení se, sousedství, se sousedy, to jsou myšlenky, které prezentujete. Soudržné sítě, kontinentální i globálně, silnice, železnice, ale také um, uh, vodní cesty a s jejich synergie globální znalost, uh, možnost výměny Eh, znalostí. My takové znalosti můžeme nabídnout a vy byste se z, těmi, z těch zkušeností měli, eh, měli eh, poučit. Priority železnice a vodní cesty, vodní doprava, přesun lidí zboží efektivním způsobem za přijatelnou cenu a při vytváření prospěchu sociálního eh, eh, užitku a požitku a konkurenceschopné ekonomiky. To jsou naše cíle také a děkuji vám všem, že jste se účastnili. Děkuji všem kolegům, kteří eh, vystoupili mm, ze strany europoslanců a děkuji vám, pánové, Eh, ze Světové banky a děkuji také paní předsedající a zvu vás všechny na eh, půl sedmou místního času na skleničku. Děkuji, pane Liberacký. Takže také předsedkyně má otázku. Eh, je mi to líto, vy jste vytyčil cíle ale neřekli jste, jak budete konkrétně volit jednotlivé projekty. Jaká jsou kritéria vybírání projektů? Jako kritéria je například sázka na klimatické změny nebo energetická účinnost. Jaká jsou to kritéria? Hovořili jste o mobilitě e, trvalé, udržitelné. E, jestli pak vy jste se soustředili na venkovské zóny, které jsou jiné, jak jste, jak jste postupovali? A třetí cíl – to je cíl vlastně do budoucnosti. Eh, Světová banka má nějaké eh, vize do budoucnosti eh, za 10-20 let. Víme, že auta zřejmě už nebudou fungovat nebo bude jenom sdílena a budeme mít autonomní řízení, budeme mít jinou mobilitu. Čili vy se s tímto zabýváte, nějakým způsobem budete chtít například i orientovat vlády, které vám předkládají projekty na příštích 40 let, tedy když vám předkládají něco, co je staré, tak vy můžete říct, ne, to už do budoucnosti nebude platit. E, to se vám stává? Nebo jaké jsou vztahy s, tedy s vládami? E, je to těžké, je to lepší na místní úrovni nebo na státní úrovni? Tedy já jsem řekla jednu otázku, ale v podstatě byly čtyři otázky. Tak kdo začne odpovídat, prosím? Já začnu a pak dám kolegům slovo, eh, pokud jde o ty těžší otázky. Nejdříve k tomu, co říkala paní předsedající, jak volíme naše projekty. Každá země 189 tedy členů, z toho asi 120 jsou aktivní a pokud je eh, zájem něco dělat, pojďme si udělat rámcovou eh, dohodu. Tady máme obálku pro vaši zemi a jaký chcete využít, pojď jsou to ty bohatší země, chudší země, jaké máte priority, co jiné rozvojové organizace činí v dopravě eh, se zaměřujeme na zelenější dopravu, bezpečnější, přístupnější, ale zejména vycházíme z toho, co potřebuje ta země. A vy jste také hovořila o jakýchsi výhledech do budoucnosti. 18, před 18 eh, měsíci jsme vytvořili koalici 60 investičních eh, eh, bank a také neziskových organizací, která směřuje k udržitelnému rozvoji a připravuje Připravili jsme eh, zelenou, přístupnou, efektivní a bezpečnou Eh, do, dopravu a každá země je tam v, tako, v tomto pohledu ohodnocena a v následujících sedm, eh, sedmi a osmých měsících připravíme mapu celosvětovou, která bude ukazovat, co jednotlivé členské, co jednotlivé země by měly činit v těchto čtyřech oblastech. To jsou tedy ty uh, obecné věce k, k vaší otázce. Uh, pan Liberacký, proč rádi pracujeme v Evropě? Je to samozřejmě vyspělý region, region a, a my se tady od vás učíme a můžeme to pak přenášet do jiných zemí. Já jsem byl v ba- za poslední dva roky v Bangladeži, Sri Lance, v Indii a oni se zajímali o tu chorvatskou uh, uh, situaci, kdy došlo k restrukturalizaci eh, dluhu dopravních společností na dlouhodobější splátky a Světová banka nabídla garance na tyto refinanco- pro- programy refinancování a tato z, eh, to byly eh, z firmy, které spravují dálnice a ty, ti se tak dostali k určitém tým hotovostním tokům, protože mají další splatnost a mohli toto využít na údržbu a to jsme potom vyvezli jaksi do třetích zemí. Tak otázka pana van den Kappa, vy eh, jsme my, eh, nevím, jak je to u, inve, u eh, Evropské mm, banky investiční zdata, jde o zisk, ale i ta, u nás je to takto. Všechny členské země, včetně 28 Eh, včetně 28 členských zemí EU, 7,5 eh, miliard eh, nám vložili poslední rok a začali jsme ale kapi s kapitálem 7 na cti miliard od toho roku 44 a peníze získáváme z půjček, které dáváme bohatším zeměm, takže z těch 17 máme nyní 42. A také zisky z těch provozů. A vedle toho jsme eh, z těchto výnosů jsme převedli zisky do fondů pro ty chudé země. Z těch zisků, které nám šly z půjček do Polska, Mexika, Číny, to vlastně je více peněz, než to byly, co byly ty původní eh, eh, vklady kapitálové. Takže eh, ty všechny peníze, které kdy šly do IBRD je vlastně jsou menší než ty zisky, eh, které jsme tam převedli z těch eh, úvěrů, které jsme dali v bohatších zemích. Eh, ve střední, na střední škole vás učili, že jsme bankou pro chudé. 25 miliard je v tom fondu, které jsou pro chudé eh, země a je to, eh, jsou to země 15 dolarů na výdělku HDP na hlavu. Proč by měl někdo zájem o naše půjčky, když má přístup třeba k přístupovým fondům? U infrastrukturních projektů Eh, jsou to ty, které je třeba řešit i s technickou pomocí společně s nějakými penězi. Takže i země, které mají přístup k financování, se na nás obracejí. I Číňané eh, eh, jedna a půl miliardy dolarů si půjčili, i když si by nás mohli koupit jako celou tu celou banku. Půjčí, půjčují si od nás proto uh, Eh, jak, protože je tam ta, ta odbornost, jak integrovat různé typy dopravy. A my se od nich též učíme, mají zase jiné sofistikované firmy, které třeba nabídneme v řešení v jihovýchodní Asii. Uh, uh, mm AIB funguje jenom krátkodobě, ta část naše a je má, e, má velmi malý počet lidí, 100-200 lidí a my jsme dohromady jenách z 12 tisíc, takže AIB financu, nefinancují tu čínskou iniciativu pásu a stezky, ale e, ty, to, co financují, jsou projekty připravené s naší bankou a Azijskou rozvojovou bankou. Ta je připraví a AIB eh, eh, nabídne fondy. S AIB eh, mm, pracujeme hodně. Já jsem se mm, pohyboval na malých tichomorských ostrovech, kde s AIB spolupracujeme na mnoha malých projektech. Kolumbie, Lima, to jsou jsou další firmy, eh, oblasti, kde kofinancujeme s AIB. V Evropě je potřeba najít to nejlepší místo, kde můžeme spojit eh, eh, tyto, tyto naše snahy. K Polsku ta konkrétní otázka, to odpoví kolega, a potom integrace fondů, fondů soudržnosti, to byla paní Isabel de Montes, eh, to také asi předám Simonovi. Uh, uh, ano, pokud jde o to Polsko, Světová banka je tady na tuto aktivitu velmi hrdá. Nedávno eh, jsme se podíleli na restrukturalizaci železnic. Byla to velká priorita vlády v té době, byla to eh, velká výzva a myslím, že jsme se toho zhostili úspěšně. Eh, tehdy tam šlo hodně o sociální závazky spojené Eh, se železnicí, bylo tam mnoho aspektů a banka to podpořila a ten výsledek eh, jistě znáte. Potom jsme měli také projekt v oblasti silniční dopravy, je to projekt, o kterém jste hovořila a potom, co, co jsme dělali od té doby, eh, kvůli úrovni příjmů Polska můžeme spolupracovat zejména v těch oblastech, kde je nižší příjem a tam jsme měli velmi úspěšný projekt technické podpory, který eh, zahrnoval čtyři města v Polsku, včetně, eh, nevím, jestli to vyslovím správně, Jalistok, Lublaň a další. A snažili jsme se nabrhnout eh, udržitelný plán městské dopravy a nedávno jsme zrealizovali společně eh, s polskou vládou analýzu, pokud jde o posílení eh, sítě silniční dopravy, eh, kde je potřeba splnit požadavky EU, pokud jde o silnice v Polsku a bylo potřeba s tím pohnout dál v oblasti financí a oni právě projevili zájem o podporu ze strany naší eh, banky. Pokud jde o otázku k Černé hoře, paní Del Monte, pokud jde o dopravu, tak tam eh, do toho přímo zapojeni nejsme, ale pokud jde o Černou horu, tak oni mají velmi rozsáhlý dopravní projekt, který financují z jiného zdroje. Ono to má velký dopad na fiskální situaci té země a proto jsme právě nebyli zapojeni eh, do oblasti dopravy, ale jinak jsme velmi aktivní v jiných zemích západního Balkánu, pokud jde o dopravu. A pan Chris Taylor, eh, tam byla ta otázka s tím genderem a na to jsem zapomněla. No, eh, to je opravdu takové trošku trapné, že my jsme tady čtyři v sacích a my z deseti máme tři ženy. A samozřejmě mělo by to být vyšší. Interně chceme napříč bankou, nejenom v oblasti dopravy, do roku 2021 nebo 2022 mít rovnost. A pokud je o zaměstnanost, tak máme 47% žen, opět, pardon, 37, takže zase jsme nedosahli 50%, ale pracujeme na tom. A jinak já bych ještě dodal, že jsem velmi hrdý na Eh, jednotku, která působí ve vaší zemi, protože to je ta, eh, to místo, kde je většina žen, takže na to jsem opravdu eh, hrdý. Doufáme tedy, že příští předsedkyní Světové banky, že v čele banky stane žena. To by bylo dobré, měli bychom rovnost, rovnost pokud je o lidská práva, tak je to samozřejmě důležité, ale i pokud jde o genderové otázky. Děkuji Děkuji, pane Liberacky, a já doufám, že budeme mít možnost opět si podiskutovat, protože si myslím, že jestli vyplynou další otázky eh, k prohloubení. Děkuji vám za vaše návštěvu. Zatím se jedná o pouhý začátek, protože se chystá mnoho projektů, eh, interkonektivita, eh, udržitelnost, všechna tato témata jsou dlouhodobými vizemi a Investice do sektoru dopravy, to není něco v rozsahu 5-10 let, je to mnohem eh, dlouhodobější. A tady samozřejmě řešíme výzvy, které zasahují celou planetu. Děkujeme zástupcům Světové banky za to, že přišli mezi nám, zaslouží si potlesk a já děkuji eh, za to, eh, že to vše proběhlo tak, že dokonce Tady máme pozvánku um, od pana Liberackého na koktejl 18.45 až 21 hodin v ASP. Je to v přízemí, takže vás všechny zveme, nebo všichni jste zváni. Já bohužel nemohu být s vámi, protože eh, já budu se muset ujmout vyjednávání a když chce být člověk zodpovědný, tak ho samozřejmě čeká vždy spoustu práce. Takže vám děkuji a brzy nashledanou